Bardzo dziękuję za wystąpienie. Děkuji vám za vystoupení. A bez dalšího prodlení budeme pokračovat a zahajuji kolo otázek. U první na řadě paní McGuinness z poslanců, kteří chtějí se účastnit této debaty. Máte slovo a prosím, držte své časového limitu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, pane kandidáte. Vy jste docela velkou část eh, strávil hovorem o eh, společné zemědělské politice, ale já se chci podívat na konec toho řetězce, na malý obchod a problémy výrobců. Já vám ocituji, co se, co se dnes odehrálo v Irish eh, Times, co se dnes uvedlo. Není to jenom irská záležitost, týká se celé Evropské unie. Producenti se bojí supermarketu, s nimiž musí obchodovat, bojí se stěžovat se na cokoliv a je potřeba na tuto situaci reagovat. Původní komisař eh, v tomhle eh, učinil určité kroky, co uděláte vy. Myslíte, že ten kodex zranitelnosti producentů je dostačující? Co, jak odstranit strach producentů, kteří do, dodávají na trh. Záleží na tom, například i co se týče produkce hovězího, příjem zemědělců. Je to otázka mal obchodu, která nás velmi trápila posledních deset let, dostala se eh, to do situace, kdy je zde neuměrná eh, síla na trhu a je třeba zajistit, aby se nedopouštěly nekalé soutěže a postupovaly v souladu s nastavenými postupy. Ale ta iniciativa, kterou některé členské státy zahájily v tomto směru, stále ještě nedosahuje takové úrovně, aby byla vynutitelná. Takže není zatím zajištěno, že si mohou producenti opravdu efektivně eh, stěžovat a proto ne všichni zemědělci do této iniciativy vůbec vstoupili a já bych rád, abychom nastavili takový mechanismus, který vynutitelnost umožní. Zároveň se však domnívám, že řada členských států a Irsko je vynikající příklad, už zavádí své právní postupy, takže potřebujeme tlačit na eh, příslušné subjekty a pracovat na tom, aby existovaly právní mechanismy, pokud nebude fungovat to dobrovolné schéma. Zdá se v tuto chvíli, že to zatím není dostatečně řešeno. Já se těším na další právní mechanismy, které budeme řešit ve výboru Agri, kde budeme hovořit o tom, aby producenti dostávali spravedlivou a odpovídající tržní cenu a ne tu neustále klesající, kterou dostávají v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji vám. A pan De Castro je další na řadě a má slovo. Děkuji. Vážený pane dezignovaný komisaře, když se představila reforma SPZ, eh, společné zemědělské politiky, tak někteří o ní hovořili jako o noční můře pro zemědělce. Já nevím, jestli bude možné to změnit, zatím se, eh, co se týče účinku, ta politika mění ale myslíme si, že ne dostatečně. Potřebujeme inovace, potřebujeme vytváření pracovních příležitostí, potřebujeme posílení zemědělců na konci. To je jádro společné zemědělské politiky. Co si myslíte o těchto prioritách? Použijete střednědobý přeskum v tomto smyslu k tomu, abychom lépe zacílili společnou zemědělskou politiku? Já se domnívám, že často zjišťujeme, že se lidé uchylují k právním prostředkům, místo toho, aby se naslouchali. A já doufám, že v následujících pěti letech zde budeme mít ten uh, systém opačný. A ano, samozřejmě budu spolupracovat eh, s tímto výborem a s Evropským parlamentem obecně v rámci plnění své funkce komisaře. Určitě pochopíte, že budou výjimečné situace, kde to nepůjde, ale to budou naprosto výjimečné situace. Já vám dnes slibuji a už jsem tak učinil v úvodu, že budu spolupracovat s tímto výborem a budu maximálně transparentní, maximálně otevřený a těším se na formální i neformální zasedání se členy tohoto výboru je to tak stejně i ve spolupráci s dalšími politiky. A pokud jde o reformu společné zemědělské politiky, tak já jsem přesvědčen o tom, že ta reforma je určitě uh, ekologičtější. 30% je podmíněno tím, že se zemědělec zaváže k ochraně životního prostředí, krom dalších programů. Já samozřejmě slyším ty kritické hlasy, o kterých už bylo hovořeno. Některé výjimky zde platí, osvobození zde platí, ale určitě si uvědomíte, že jsou to ti, kteří, jsou, kteří mají plochu méně než 15 hektarů ale dopad těchto ekologických opatření z minulého dubna v rámci debat mezi komisařem a e, Evropským parlamentem se opravdu osvědčilo. Já se těším na další spolupráci s členskými státy a e, s Evropským parlamentem. Po roce uvidíme, podíváme se na jednotlivé oblasti, bude zde střednědobý přeskum, budeme mít dostatek informací v tu chvíli, abychom to vyhodnotili a určitě slibuji, že budu velmi úzce spolupracovat s jednotlivými mm, členskými státy a s jednotlivými členy výboru Evropského parlamentu. Ono to trvá dlouho zpracovat politiku tohoto typu. Já vím, že parlament se v tom velmi angažoval, předkládal pozměňovací návrhy, vyjadřoval se k různým návrhům. Uvidíme, jak to bude fungovat, uvidíme po roce. Já děkuji. Pan Nicholson má slovo. Pane předsedo, Vážený pane dezignovaný komisáře, když jsem se stal členem tohoto výboru v roce 89, tak společná zemědělská politika představovala 55 rozpočtu, teď je to méně než 40 rozpočtu a pak jsme měli další uh, různé překážky týkající se hovězího masa, brambor a dalších. V tuto chvíli jsme čistí Eh, dovozce. Každý hovoří o bezpečnosti potraven, včetně komise. A v rámci reformy společné zemědělské politiky se nezajistilo nic v tomto smyslu. Máme zde ohromnou byrokratickou zátěž a žádné zjednodušení. Zajistíte to, aby zemědělství bylo zase prioritou kolegia komisařů a zajistíte, aby už nedocházelo k dalším škrtům v rámci zemědělství. Navíc Příští březen, příští rok v březnu, až se bude přepracovávat kodex, zajistíte, aby zemědělci měli dostatečné eh, podmínky, dostatečnou ochranu, která je bude chránit před volatilitou trhu. Já budu eh, bránit rozpočet, jak to jen půjde ale v tom má Rada a Evropský parlament zásadní roli. Vaše Návrhy se předkládají a vy se určitě postaráte o to, abyste se k něm dostatečně vyjádřili. Já chápu, co říkáte, pokud jde o snižování rozpočtu, pokud jde o škrty. Já myslím si, že je proto důležité postupovat obezřetně a já budu spolupracovat s kolegy na tom, aby rozpočet byl spravedlivý vůči zemědělcům. A já s vámi souhlasím v tom, že zde existuje obava týkající se byrokratické zátěže. Já jsem se zavázal k zjednodušení, k snižování administrativní zátěže v následujících pěti letech a rozhodně se budu snažit o omezení některých opatření, která právě zatěžují administrativně zemědělce. Nakonec tohle eh, dělal i, eh, dělali i další komisaři. Existuje zde eh, potřeba bezpečnosti potravin v rámci společného trhu. Vy jste vyjadřil obavu týkající se mláka a dalších komodit. To je pravda. Od reformy v roce 92 jsme tohle zaznamenali. Potřebujeme politiku orientovanou na trh, tržní ceny. Tohle všechno musí propojeně fungovat. Já doufám, že se podaří odstranit omezení a limity týkající se mléka a cukru. Doufám, že to vytvoří víc tržních příležitostí, víc, trž, víc pracovních příležitostí a tohle rozhodně potřebujeme, abychom se odlišili od těch geografických oblastí, které se potýkají v tuto chvíli s problémy. A já chci v tomto smyslu jít příkladem, pokud jde o odstraňování těchto tržních překážek. Děkuji. Dobré ráno, pane Hogane, rád vás zase vidím, musím přiznat, že jsem rád za to, co jsem se vyslechl ve vašem úvodu. Děkuji vám za úvod. Ale jak jste říkal, nebude to tak jednoduché, jak to zní. Velká výzva našich zemědělců každodenně je nevyrovnané a nevyvážené uplatňování různých směrnic, pravidel a předpisů v různých členských státech, což vytváří nerovné podmínky, nekalou soutěž v rámci sektoru zemědělství v Evropě. A platí, že pokud nebude fungovat hospodářská soutěž rovným způsobem v rámci celé Evropy, tak jakmile se uzavřou s jinými zeměmi a dohody o volném obchodu, tak budeme mít velký problém. Jak, jak to zajistíte? Jak zajistíte rovné podmínky v zemědělství v Evropě? Obavíme, že časové programy a kontroly tento úkol sami o sobě nenaplní. V roce 2006 EU byla poprvé čistým vývozcem. A v roce 2013 se tento trend zopakoval. Musíme být více konkurenceschopní. Musíme se snažit o tržní přístup, který já hodně podporuji a to jsem říkal už ve své poslední odpovědi. Chci, abychom eh, takto přistupovali k našim dohodám o volném obchodu pokud jde o úspěch v konkurenceschopnosti, jde o to, aby naši producenti měli vůbec možnost eh, takového úspěchu dosáhnout při vytváření efektivních postupů a efektivní uh, hospodářské soutěže. Potřebujeme posílit roli producentských organizací v rámci Evropské unie a uh, sektor maloobchodu, obchodu, který musíme rovněž také posilovat. Zvláště v, co se týče ovoce a zeleniny a mléčných výrobků. Takže omezit administrativní zátěž, omezit byrokracii a posílit tržní přístup. To je základ mých plánů na dalších pět let. Děkuji, paní posel. Děkuji vám. Slovo má paní Senra. Děkuji vám, pane předsedo, já budu hovořit portugalsky. Evropská zemědělská politika ničí tisíce zemědělců eh, každým dnem zvažujete nová opatření, která by zajistila živobytí zemědělcům a e, farmám v Evropě? Uvažujete o nové společné zemědělské politiky, která, která by jim zajistila příjmy? Mám na mysli novou zemědělskou politiku, která by zajistila ochranu naší půdy a e, ochranu našich příjmů. Dále, e, zvažujete nějaká opatření, která by zmírnila dopad ukončení kvót. Zvažujete eh, nějaké státní anebo tržní opatření, které by pomohlo zmírnit finanční situaci zemědělců? Eh, zajímá mě také eh, dohoda Evropské unie s Kanadou. Které zemědělské sektory do ní budou zahrnuty a co bude, co bude učiněno na podporu našich zemědělců v tomto kontextu? Já si myslím, že eh, reformy, eh, které byly zahájeny, eh, tak tady vlastně zajistili základní úroveň příjmů všem zemědělcům. Kromě toho máme opatření v oblasti greeningu, to, to jsou další příjmy, dále v oblasti rozvoje venkova máme další příjmy. V mé zemi jsme učinili konkrétní opatření pro drobné zemědělce. 69% všech zemědělců jsou drobní zemědělci na půdě pod 5 hektarů, takže to je velká výzva, pokud jde o strukturní reformy, ale kromě toho potřebujeme udržitelný život a schopný zemědělský sektor, aby nám zemědělci dokázali dodávat potraviny, které potřebujeme. Administrativní zátěž na drobné zemědělce je problém, který už byl řešen v Evropské unii. Všichni zemědělci v, a všichni pod 15 hektarů jsou e, vyjati, vyňati z předpisu. Členské státy tady prokazují velkou flexibilitu, pokud jde o další podporu a redistribuci zdrojí, zdrojů, e, o dobrovolnou podporu pro e, periferní oblasti. Takže já si myslím, že minulá komise udělala vše, co bylo v jejich silách, aby zmaximalizovala příležitosti pro zemědělce. Pokud jde o mléko, tak Pravidla tedy pocházejí z roku 2008, všichni vědí, jaká ta pravidla jsou. Došlo k jednoprocentnímu nárůstu produkce mléka za každý rok od té doby a bylo by nyní nefér z ničeho nic pravidla měnit, když podle nich lidé plánují a když je berou tak, jak jsou. A potom eh, až za několik let budeme moci hodnotit situaci, ale e, nebudeme e, poskytovat dodatečnou podporu nyní. Zhruba 20 členských států e, v minulém roce nesplnili kvótu. Děkuji, paní poslanec Heusling. Pane Hogane, vy jste jako irský ministr byl odpovědný za to, že byly eh, oslabeny a neprosazovány eh, evropské směrnice v Irsku. Eh, to je region, kde je ohrožena pitná voda. Mohl byste se k tomu nějak postavit, jak to došlo k tomu, že 50% zemědělské půdy v Irsku je neudržovaných a dále. Vy jste hodně hovořil o zjednodušování, ale málo jste hovořil o ekologickém udržitelném zemědělství. To nebude priorita vaší práce? protože e, určitě zemědělství má nepopiratelné negativní dopady na životní prostředí, které je potřeba omezovat. A e, jak se budete věnovat oblasti biologického zemědělství? O tom jste také neřekl e, zatím ani slovo. Jak budete tuto oblast prosazovat a jak s ní budete nakládat? Děkuji vám. Eh, eh, směrnice o nitrátech eh, zavedla mnoho dodatečných opatření, které jsou ekologicky šetrné vůči vodním zdrojům v Irsku máme mnoho dalších dodatečných opatření eh, nad rámec této směrnice eh, a to vytváří poměrně těžkou zátěž na zemědělskou eh, komunitu. Ale je zapotřebí najít rovnováhu. Máte pravdu, že dva členské státy požádali o preregulaci jeden z nich bylo Nizozemsko a druhý bylo Irsko. Těm byla dána výjimka, ale existuje tu princip odpovědnosti eh, za tyto záležitosti. Já souhlasím, že musíme přeskoumat směrnici o nitrátech a najít rovnováhu mezi kvalitou vodních zdrojů a eh, dalšími eh, opatřeními, které implementujeme, aby byly splněny cíle u nitrátů. Ve svých úvodních poznámkách jsem zmínil eh, solidaritu eh, a potřebu chránit vodní zdroje tři a půl roku jsem v Irsku eh, strávil právě nad tímto tématem. Snažil jsem se, aby lidé chápali hodnotu kvality vody, aby chápali zásadu znečišťovatel platí, aby chránili eh, kvalitu vody eh, do takové míry, jak to předtím nikdy nebylo. Pokud jde o bio, tak já vím, že vy jste, na, vy jste spravodajem pro toto téma a vy, nedávno jste byl jmenován a já se těším na spolupráci s vámi. Já myslím, že bychom neměli tento návrh návrh eh, odkládat, měli bychom urychlit jeho průchod parlamentem a výbory eh, tak, aby se zjednodušila eh, opatření co nejdříve. Je to velice důležité pro růst a pracovní místa. Konkrétně tento návrh o biologickém zemědělství je nutné ho implementovat co nejdříve ve všech členských státech. Děkuji. Pan Egňu. Dobré ráno, pane Hogane. Špatná zpráva je, že já dnes budu vaším inkvizitorem dvakrát. Přijal byste pozvání eh, do východního regionu Spojeného království eh, kde eh, místním poslancem je minister zemědělství, aby vás tam mohl provést eh, po tamních eh, oblastech a ukázal vám zkušenosti s paktem kotonou a s těžkými následky. Přijdete se podívat na mou farmu a podíváte se na to, jaký tam, jaká, jak, jak v jakém stavu jsou tam včelstva Jaký, jak, co, si, co si myslíte o zákazu e, stříhání zobáků? E, navštívíte místního zemědělce, který e, je závažně ohrožen zákazem pesticidů? Dozvíte se, jak je těžké implementovat pravidla NVZ? Přijmete naše pozvání? Well, don't expect.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 vy jste se eh, dotkl celé řady témat, eh, které eh, se nacházejí na vaší farmě, včely, biodiverzita a další problémy, které máte na své farmě. Tím bohužel asi nemůžu trávit čas, ale můžu se zavázat, že navštívím všechny členské státy a zavážu se k tomu, že to že, eh, to, že Spojené království mezi ně bude patřit v příštích pěti letech a že to pomůže při některých problémech v souvislosti s referendem. Ale vy jste se zmínil o důležitých problémech s reál, v reálném životě eh, každého zemědělce a vy stejně jako další členové výboru jste byli vyzváni k tomu, abyste vypracovali návrhy na zem, reformu zemědělské politiky v příštích pěti letech a eh, v implementaci vždycky záleží na detailech. Já jsem se zavázal, že se budu pokoušet harmonizovat a zjednodušovat proces, ale e, těším se na to, že možná někdy navštívím některé britské farmy a možná, že jedna z nich bude i vaše. Bardzo dziękuję. Ten czerwini... Děkuji. Nyní e, tedy je na řadě paní Doc. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane designovaný komisaři, velice vás tu vítám. Mlékárenský sektor. Já vítám vaše poznámky k tomuto eh, sektoru, nicméně tady by se velice hodila eh, dosavadní zkušenost s kolísáním cen. Eh, poptávka na trhu je nižší, než se očekávalo a do toho přišlo ruské embargo. Včera znovu klesly akcie na globální eh, trhu a jaké konkrétní kroky učiníte, abyste ochránil mlékárenský průmysl před dalšími výkyvy cen a za jakých okolností byste zvažoval eh, z, z, zavedení eh, refinancování exportu? Tady možná pouze tak kloužeme po povrchu toho tématu implementace společné zemědělské politiky eh, a greeningu. Eh, zajistíte, že proběhne eh, revize přeskum v polovině období, a který by zajistil, aby společenská zemědělská politika byla zaměřena na produkci potravin a aby nebyla zátěží pro zemědělce? Děkuji vám. Samozřejmě dochází k velkému výkyvu cen na trhu s mnoha zemědělskými eh, komoditami. Včera došlo k 7,3% poklesu ceny mléka, to je samozřejmě velký tlak na cen směrem dolů a to je výsledkem mnoha faktorů, jak jste sama eh, říkala. Ruské embargo a eh, další, protože nyní máme další podmínky jako dobré počasí a samozřejmě i vliv Číny není eh, možno přehlížet. V každém případě vám můžu eh, prohlásit, že veškerý balíček tržních nástrojů nám bude k dispozici a to e, bude zahrnovat i refinancování exportu. E, to je nicméně velice nákladný e, způsob, jak zasahovat do trhu. Já to tedy nemůžu vyloučit v případě žádné krize. V případě krize nemůžu vyloučit žádné bezpečnostní opatření na ochranu příjmu. Ano, proběhne průběžné hodnocení společné zemědělské politiky a jakmile budeme mít dostatek času a dat na patřičné hodnocení, tak to proběhne. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy. E, Děkuji. Nyní zahájíme druhé kolo otázek a jako první na slovo pan Dorfman. E, Pane e, designovaný komisaři, chtěl bych zůstat u mléka a to v znevýhodněných oblastech, především horských. Komise před asi dvěmi lety provedla studii o ukončování kvót a zjistila, že existuje nebezpečí, že dojde ke koncentraci produkce mléka ve výhodných polohách a že hrozí, že mléko zmizí eh, z horských oblastí a z nevýhodněných oblastí. A my jsme v parlamentu přijali různé eh, zprávy eh, z vlastní iniciativy, kde představujeme opatření, jak zabránit takové situaci. De facto se ale vlastně nic nestalo a kvóty za několika měsíců vyprší a toto nebezpečí pro horské oblasti platí. A um, budete v této oblasti přijímat nějaká opatření nebo jak se stavíte k této problematice? Eh, výsledky eh, vyjednávání eh, reformy SZP poskytly velký prostor členským státům, aby tyto věci podporovali a 27 z 28 členských států tady právě takový režim podpor zavedou, můžou si přerozdělit platby, mají některé oblasti s přirozenými tady možnými problematičtějšími situacemi a oni mohou přerozdělit ty prostředky do těchto regionů. A já si velmi uvědomuji, že samozřejmě ve venkovských oblastech je potřeba zachovávat pracovní místa, především v těch periférních oblastech a mlékárenství eh, je tady velice důležité při zaměstnávání v rámci sociálního sou, soudržnosti ve venkovských oblastech, takže my bez pochyby budeme sledovat to, jakým způsobem členské státy eh, realizují opatření eh, reformy SZP, hm, pokud tedy tento politický princip dostatečně využívají a uvidíme, Uvidíme tedy, jakým způsobem eh, tento program bude realizován, předtím, než z toho vyvodíme nějaké eh, závěry, eh, včetně tedy toho, jak se to děje v těch znevýhodněných oblastech. A budou tady nějaké možnosti, které budou moci členské státy konkrétně pro tyto věci využít. Děkuji, pan Andrew. Pane komisaři, pane kandidáta na komisaře, jsem za vámi Volatilita cen Eh, poskytuje velké problémy pro zdroje příjmů zemědělců, eh, také to ovlivňuje eh, bezpečnost potravin a mm, myslím si, že tady je potřeba hájit udržitelné zemědělství, takové, které by vytvářelo pracovní místa všude v Evropě. Mě by zajímalo, mm, jakým způsobem se tady postavíte k opatřením pro řízení krize. Já se tady nebudu vracet k mléku, protože pan Dorfman už o tom hovořil, především v těch znevýhodněných oblastech a mě by zajímalo, jestli se budete angažovat o dodržování evropských pravidel, pokud jde o geografická označení, také v té transatlantické dohodě. A budete se aktivně angažovat v obhajobě geografických označení také pro sektor vínám eh, i v rámci ICAN, kde se mají tyto věci tedy eh, řešit přes internet. Eh, já si velice uvědomuji, eh, že mm, zvláště pro vaši zemi je to velice důležité a registrovaná označení eh, původu tedy jsou velkou ochranou proti podvodům a stejně tak jako specifikace produktů. A komise tady chce udělat celou řadu kroků, které by měly posílit schopnost evropského kontrolního systému, aby potíral podvody Eh, především eh, kolegy, kolegy z eh, DG Sanko tady vytvořili kontaktní místa, která by měly vyměňovat informace a usnadňovat administrativní spolupráci v případě přeshraničního porušení. Pokud jde o vyjednávání transatlantické, tak si to velice uvědomujeme. Také pokud jde o TTIP, tak tam také a další vyjednávání například s Mercosurem nebo s Japonskem a vždy se budeme soustředit zaměřit také na tyto věci, tedy v souvislosti s geografickými označeními. A mm, pokud jde o víno, tak já si uvědomuji, že je to velice důležité pro Francii. 60% eh, produkce je v Itálii, Francii a Španělská, bude to velice důležité. A Eh, my tam nebudeme chtít ustupovat eh, eh, Spojeným státům nebo jiným zemím a tady jsou ta zeměpisná označení velice důležitá. Děkuji, pan Vojtěchovský. Děkuji, pane předsedo pane eh, nominovaný kandidát na komisaře, eh, ve vašem projevu jste také hovořil o eh, ruských sankcích a zákazu dovozu. Máme tady velký problém, jsme v krizi v souvislosti s ruskými sankcemi. Především se to týká těch zemí, jako jsou je Finsko, pobaltské země a Polsko, tedy země sousedící s Ruskem. A můj dotaz zní, využijete krizovou rezervu podle článku 25 nařízení 1406. Já si myslím, že je to velmi nezbytné, abychom vyčerpali tuto rezervu, využili na plenárním eh, zasedání ve Štrasburku eh, byli toho názoru v podstatě všichni v diskuzi a mě by zajímalo, jaké je vaše stanovisko k této otázce, protože polští eh, zemědělci zatím neobdrželi žádné podpory z tohoto zdroje. Nejprve bych chtěl vyjasnit, že krizová opatření, která byla zatím přijata, budou vést mm, ke změnám v rozpočtu v roce 2015, takže musíme se na to dívat v kontextu roku 2015. A 15. Eh, října eh, budou eh, určité odhady Eh, pro rozpočet 2015 eh, také v souvislosti eh, s krizí a s těmi opatřeními, které je potřeba přijmout. Proběhla také rada v Miláně na toto téma na radě a ehm, Hovoří se o dalších opatřeních a komisař hovořil o 165 milionech euro dalších podpor pokud si budeme přát ehm, tam nasměrovat nějaké peníze, tak to znamená, že to budeme muset vzít z jiné obálky a sebrat to jiným zemědělcům. A toto je celoevropská otázka. Je to politické rozhodnutí, které by eh, eh, samozřejmě nemělo být pouze na zemědělství, na zemědělském rozpočtu. A já tady budu pracovat s kolegiem všech komisařů, abychom ehm, zvážili Eh, jakým způsobem tuto rezervu tedy uchránit a eh, jak financovat tato opatření z nějakých zvláštních fondů. Děkuji. Eh, slovo má pan Rode. Děkuji, eh, pane Hogene. Já jsem trochu uh, zmatený. Nevím, jestli bych měl uh, zopakovat svou první otázku, uh, kterou, na kterou jste neodpověděl, a nebo bych měl se posunout k nějakému dalšímu uh, nápadu, tedy tématu, kterému byste se měl věnovat. Zvojím tedy tu druhou variantu. A moji první otázku, kterou jste nezodpověděl, tu vám zopakuji pokaždé, když se zopakujeme během těch, se setkáme opakovaně během těch pěti let. Eh, teď tedy jde o otevírání nových eh, trhů, to je velice důležité. V Dánsku máme silnou tradici eh, v rámci ministerstva zemědělství a v dalších orgánech. Naši naší úředníci by neměli být pouze kontroloři, ale měli by být eh, také jakými si vyslanci zemědělského eh, sektoru, měli by pomáhat eh, vstupům na nové trhy. To je to, co Evropa v tuto chvíli velmi potřebuje. Jste ochoten uh, vytvořit v komisi novou kulturu, kde by experti a zaměstnanci hráli aktivní eh, místo defenzivní eh, úlohy eh, ve chvíli, kdy půjde o dobývání nových trhů. Odpověď je ano, já tady v tom opravdu budu hrát aktivní úlohu osobně a mý spolupracovníci eh, tak budou eh, také činit eh, při dobývání nových trhů. Tady samozřejmě je to velmi důležité také v rámci s tou krizí v souvislosti s Ruskem. Samozřejmě do toho chceme zahrnout všechny. Potřebujeme koordinaci, lepší koordinaci, pokud jde o prosazování našeho přístupu na trhy. To neznamená, že budeme vždycky úspěšní, ale alespoň se pokusím eh, zajistit, eh, abychom eh, nespolehali pouze na některé regiony a společná organizace trhu by měla být k dispozici e, pro tyto věci a máme tady také záchranou síť a chceme využít všechny nástroje, e, všechna ochrana opatření, e, která nám pomohou vyřešit krizi. Pokud je o podporu trhu, tam máme asi 30 milionů euro pro dalších pět let. Tam to by nám mělo pomoci právě koordinovat tu spolupráci v rámci získávání přístupu na nové trhy. Děkuji, pan Karty. Pane eh, kandidáte, eh, poslanci eh, se dozví o to, co jste tady říkal. Pokud o ten případ v Irsku, mě by zajímalo, jestli byste mohl říci, jak kolik politických oponentů a kolik novinářů dostalo příslušný dopis od vás. Potom vy jste jako minister přijel určitá rozhodnutí, která se týkají také vašich předchůdců. Tento týden se také ukázalo, že jste eh, jak si eh, neřekl pravdivé informace eh, o no, společnosti Irish Water, kterou jste sám založil a nějakých spronověřených penězích nebo nějakých úniků penězů. Takže potom tam byly různé právní akce, které jste zahájil. Mě by zajímalo, jestli budete mít čas na to, abyste se vůbec soustředil na vaši práci vzhledem k tomu, eh, co všechno řešíte eh, bokem toho. Já jsem asi 27 let eh, strávil jako člen našeho irského parlamentu. Já vím, co to, jaká jsou tedy tato privilegia. A politici by měli mít možnost se eh, hájit a já to tak, eh, také učiním. Budu plně spolupracovat s tímto výborem, pokud jde o přiměřenost, eh, zodpovědnost a mou roli těch 50 milionů, eh, které jsou v tom rozpočtu, ty chci eh, dobře řídit. Pokud je o to vyšetření, tak to se týkalo jiného ministerstva, takže eh, tady se opravdu obracují, obracíte na špatnou osobu ve špatné době. A pokud jde o Irish Water, tak tam ty peníze, to byly výdaje na hardware, software a na další věci které byly potřeba proto, abychom zlepšili kvalitu vody v dostatečném množství eh, pro irský lid. Ehm, takže bylo to opravdu nezávisle zhodnoceno a vše eh, byl tam ze 190 172 milionů eh, bylo potvrzeno jako eh, řádně vynaloženo a je to rozhodně eh, dobré. A dostal jsem také jeden dopis od mm, ministra zemědělství. Milý File, gratuluji tě k tvé nominaci kandidáta na komisaře. V zemědělství je to opravdu eh, velmi um, velké ocenění. Abych se s tebou velmi rád setkal a udržoval s tebou velmi uh, dobrou spolupráci. Já vím, že si velmi uvědomuješ význam zemědělství a tak dále. Ale pane komisaři, vy jste neodpověděl na mou otázku. Myslím, já doufám, že tady nebudete způsobovat problémy, protože opravdu vše proběhlo řádně. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła. Děkuji. Další je pan Ropr na, na řadě. Máte slovo, prosím. Komisáře. Děkuji. Pane předsedo, vážený pane designovaný komisaři, vy plánujete přeskum společné zemědělské politiky. Plánujete střednědobý přeskum. Nemyslíte si ale, že by bylo velmi důležité snížit a omezit rozdíl mezi platbami zemědělců v jednotlivých členských státech. Pan Juncker o tom hovořil. Některé státy, jak v Pobaltí, mají úplně jiné platby, zatímco v některých státech jsou třeba ceny energií, technologií úplně jiné. Proto zemědělci potom musí šetřit na pracovní síle a proto náš region zaostává. Naše platy jsou mnohem nižší než v jiných zemích. A potom je to začarovaný kruh. Vy jste v úvodu nehovořil o a, m, horečce a um, horečce prasat. Já musím říct, že musíme učinit kroky, abychom ten, to rozdíl snížili, musíme eh, financování mezi zemědělci a jednotlivými zeměmi srovnat. A historické platby dorovnat. Původně byl takový návrh, ale nedosáhlo se jeho odsouhlasení. Navrhla to komise, ale rada a parlament to neodsouhlasili. A autonomie členských států v tomto smyslu může potom po, pomáhat zemědělcům samotným, aby se tento rozdíl dorovnal. A já doufám, že budeme v rámci přeskumu na tom pracovat, aby na, naše zemědělství bylo životaschopné, abychom mohli eh, maximalizovat základní příjem, aby přesto, že 69% má méně než 5 hektarů, tak abychom byli schopni tyto rozdíly vyrovnat je to něco, co se v každém členském státě určitým způsobem realizovalo a každý členský stát musí proces vyhodnotit a v rámci střednědobého procesu eh, přeskumu potom vyhodnotíme ty rozdíly mezi jednotlivými státy. Děkuji. Děkuji a další je pan Bonánu. Dobrý den. Paní můj kej je na řadě, já se omlouvám. Děkuji, pane předsedo. Společná zemědělská politika, která byla představena komisí parlamentu, nedosáhla předpokládaného účinku. Je to takový organizovaný zločin, který zasahuje do správného fungování pladeb zemědělcům v Itálii. Je zde celá řada politických poradců, kteří hovořili o tom, že jak mohou malé a střední podniky požadovat platby. Tak se ptám, kdo zajistí, aby lidé mohli čelit politickým tlakům nebo dokonce kriminálním tlakům. Jak říkám, v Itálii je to v tuto dobu problém. Je třeba pomáhat zemědělcům a nastavit efektivní systém pomoci. Jak tedy budete řešit otázku padělání, označování? Já jsem nevěděl, kolik potíží působí finanční podpora a realizace těchto programů v Itálii. Hovoříte o politických i kriminálních tlácích, o tom jsem nevěděl, určitě bych se rád vyslechl víc eh, v návaznosti na budoucí eh, politiku. Jde o to, abychom našli způsob, jak nakrmit evropskou populaci a zároveň eh, pomohli uh, nakrmit celosvětovou populaci, protože i tímto směrem jsou tlaky a také musíme řešit eh, otázku životního prostředí, eh, vzácné zdroje, změnu klimatu a tak dále. Máme zde určitou flexibilitu programu, členské státy mají určitou flexibilitu programu, pak je zde princip subsidiarity, jak řešit tuto problematiku v jednotlivých oblastech. Nebude to fungovat univerzálně, je zde určitá flexibilita Máme plány rozvoje venkova, máme regionální plány, tohle všechno komise vyhodnocuje a já doufám, že vám budeme moci pomoci v tom, o čem hovoříte, abychom pomohli členským státům realizovat tyto politiky a pokud jsou potíže, tak doufám, že nás na ně upozorníte a doufám, že budeme schopni vám maximálně pomoci. A v tuto chvíli už máme slovo pan Bonáno. Děkuji vám. Děkuji. Pane předsedo, děkuji. Pane designovaný komisaře. Navazuje na to, co říkali kolegové o chovu skotu a o pěstování ovoce a zeleniny. Co uděláte, abyste chránil tento sektor? Zdá se, že Evropa chrání velké provozovatele a zapomíná na malé výrobce. Hovoříte o pravidlech a předpisech, ale moje potíž s Evropou v tomto smyslu je ta, že proběhla krize na uh, mezinárodní úrovni a zasáhla devastujícím způsobem právě zemědělství. Rozhodně vaše předchůdce rámovali společnost zemědělskou politiku tak, že v tuto chvíli eh, tímto dědictvím stále ještě trpíme a já doufám, že se postaráte o to, aby tomu tak nebylo. Děkuji. Abychom byli schopni čelit konkurence z Ázie. Já myslím, že stejně jako nová farma trvá, než se rozjede, implementace bude chvíli trvat a každý do větší nebo menší míry se vždycky bojí kulturně změny. V každé zemi je to tak, ale nemůžeme zůstat stát na místě, pokud jde o společnou zemědělskou politiku. Máme ji tu od roku 92 a od, musíme se přesunout od podpory ceny k podpoře příjmů. Musíme se orientovat na tržní ceny a uzavírat bilaterální i multilaterální dohody. Musíme si uvědomit, jakou roli může Evropa sehrát, co se týče bezpečnosti potravin v budoucnu. A myslím, že tím, že budeme mít životoschopné farmy a poskytneme jim maximálně možnou podporu a pomoc, tak zajistíme zároveň i udržitelnost co se týče životního prostředí. Někteří mohou říkat, že můžeme udělat ještě více, ale dáme-li eh, tento prostor, podpoříme-li jej, tak zajistíme konkurenceschopnost Evropy, možnost eh, mezinárodní spolupráce a obchodu v růz, s různými geopolitickými uskupeními, včetně Asie a Středního východu. A já se těším na to, jak to bude fungovat v praxi. Každá reforma trvá, než se eh, spustí, než se naplní, bude to rok, dva, uvidíme, do jaké míry se podaří nám situace vylepšit. Děkuji vám a v tuto chvíli zahajuji třetí kolo otázek a pan Jár je první na řadě. Ja, vielen Dank, äh, dir. Děkuji vám. Vážený pane kandidáte, co mám říkat? Pro mě ta reforma je taková něco mezi, to znamená trochu méně peněz a více papírování. A já si myslím, že to by neměl být náš politický cíl. Proto bych se vás chtěl zeptat, jaké konkrétní kroky plánujete na zjednodušení společné zemědělské politiky a na její debirokratizaci. Co si, po, co si myslíte jako, o, o greeningu jakožto prvním pilíři? Budete toto téma ještě prodiskutovávat a e, budete e, také se zabývat e, ještě jednou návrhy na reformu našeho váženého kolegy Alberta Dese. Existuje usnesení našeho parlamentu, které podle mého názoru není ze strany komise a rady dostatečně zohledněno. Děkuji vám. Nejprve k té otázce komunikace. Určitě zde zaznívá stanovisko týkající se toho, že musíme lépe komunikovat mezi jednotlivými útvary komise a mezi komisí a parlamentem. A já si tuhle otázku velmi dobře uvědomuji. Musíme se podívat na to, jakým způsobem lze komunikace vylepšit. A já jako veřejný činitel 32 let chci spolupracovat s politiky, protože politik musí komunikovat a musí komunikovat se svými voliči, musí sledovat, jak jsou jednotlivá opatření naplňována, musí se chovat transparentně, existují pravidla týkající se komunikace mezi um, jednotlivými DG v rámci komise, ale my se nad tím zamyslíme. Já už jsem zaznamenal, že existuje určitá mezera týkající se spolupráce našich útvarů komise a výborem Evropského parlamentu. Já jsem vám slíbil, že hned z počátku se pokusím o zjednodušení společné zemědělské politiky. Nevím, jak to bude úspěšné, určitě to nebude jednoduché, jak jsem říkal předtím, s těmi příklady, které vy z vašich jednotlivých zemí budete schopni nabídnout, se nám to musí podařit. Vy jste loni v Dubnu konstatovali, že budeme sledovat ekologické eh, podbarvení společné zemědělské politiky. My potřebujeme dostatek informací, abychom mohli eh, eh, provést analýzu, včetně všech vašich eh, vyhodnocení. A pak můžeme sledovat praktické uplatnění na úrovni členských států. Členské státy musí eh, v rámci realizace spolupracovat s komisí a já doufám, že tomu tak bude. Děkuji, paní Děkuji a paní Agia. Señor Hogan, las prácticas comerciales... Pane Hogane, nekalo soutěžní praktiky ty vytvářejí systematické nevyváženosti eh, v potravinovém řetězci. A my doufáme, že společná zemědělská politika zajistí znovu vyvážení eh, těchto mechanismů. Co uděláte v rámci eh, péče o hospodářskou soutěž abychom chránili naše zemědělce. To je naprosto zásadní, zvláště co se týče ovoce, zeleniny a olivového oleje. To je důležité. Společný trh. Co můžete udělat pro posílení konkurenceschopnosti regionu? V případě ovoce zeleniny a olivového oleje dokončíte akční plán pro olivový olej, který vaši předchůdci nastartovali. Děkuji, já bych se chtěl stotožnit s tím, co říkala paní Malstrem při svém slyšení, když hovořila o tom, jak tento obchod ovlivňuje život lidí. A je to velmi důležité pro země, jako je Španělsko a Irsko. Ona volala po transparentnosti a já se s tím naprosto stotožňuji. Chtěla reagovat na vnější organizace a smlouvu TTIP. Já doufám, že Spojené státy budou postupovat podobně, ať tak nebo tak Evropská unie udělá maximum pro to, aby zde neexistovaly žádné tajnosti, aby se zlepšila transparentnost, aby všichni věděli, o co zde jde v rámci vyjednávání dohody TTIP. Já vím o reformě ovoce a zeleniny v tuto chvíli existuje finanční podpora pro um, podporu venkova a přímé platby pro producenské organizace. To určitě přinese lepší integraci podpory v tomto sektoru ovoce zelenina. Olivový olej není v mé zemi tak eh, urgentní problém, ale já se těším na to, že se s tímto problémem seznámím a těším se i na to, jak budu spolupracovat se zástupci zemědělců a já doufám, že mi budete schopni nabídnout eh, stanoviska právě zemědělců z oblastí, které až tak dobře neznám jako Jižní Evropa. Děkuji. Děkuji a paní Gušeská má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane Hogane má málo času, takže uvedu jenom několik problémů a doufám, že se stručně vyjádříte. Vidíte zde možnost zvýšení přímých pladeb polským zemědělcům průběhu tohoto programovacího období do roku 2020, tak aby byly alespoň odpovídající tomu, co dostávají zemědělci za stejných podmínek v Německu. Eh, dovozní embargo Ruska. Budete navazovat na to, co dělal předchozí komisař? Budete reagovat takovým způsobem, aby se tyto ztráty kompenzovaly potom kvóty na mléko. Chcete je znovu zavést? Jste pro osvobození zemědělců od poplatku za poslední období a potom eh, africká prasečí chřipka. Budete se zasazovat o kompenzace eh, ztrát zemědělců a potom bych se chtěla ještě zeptat na váš názor na GMO. To je hodně otázek. Já myslím, že nebudu schopen vůbec eh, o všech těchto otázkách se vyjádřit v tak krátkém čase. Reforma společné, společné zemědělské politiky. Ne, nedostávejme se do té původní staré debaty, která zde zaznívala pět let. Já chci ovšem tyto otázky řešit v rámci střednědobého přeskumu. Chceme uh, životaschopné farmy. 69% našich farem má méně než 5 hektarů, což je strukturální problém a jednotlivé země se s tím musí vypořádat v kontextu bezpečnosti potravin. Máme zde různé skupiny, které podporují různé programy a tohle všechno členské státy mají spoustu autonomie samé o sobě. a mohou tedy různé záležitosti řešit samostatně v jednotlivých oblastech. Určitě u vás to platí také. A já se těším na to, že si přečtu, co vaše země eh, k jednotlivým instrumentům napsala v rámci svého přípisu komise. Musíme tedy tohle všechno vzít v potaz. Některé členské státy Eh, budou mít vyšší podporu, vyšší přímé platby. Do roku 2020 se to musí více dorovnat kvóty na mléko. Já jsem pro zrušení kvót a tržní opatření fungují, aby zajistili stabilitu trhu. Zaznamenali jsme všechny ty problémy, které souvisejí s eh, ruským embargem. Já jsem si vědom problémů východních zemí, které mm, vyplývají z tohoto embarga. Chceme najít peníze na to, abychom pomohli eh, tyto ztráty dorovnat. Děkuji. A pan Butemaj. Děkuji. Děkuji. Eh, pane designovaný komisaři, já si myslím, že společná zemědělská politika by se měla více zaměřit na inovace a podporu podnikání. Eh, jinak Evropa přijde o eh, konkurenční výhodu. Zemědělci, kteří nejsou inovativní, se často potýkají s byrokracií. Příkladem je směrnice o nitrátech z roku 91. Tady existují omezení ohledně spodní vody, ale bylo by, mělo by být odpovědností samotného zemědělce, zemědělce jak řešit, tento problém. 170 kg eh, eh, na hektar, to je omezení dané touto směrnicí. Vedle toho, jak můžete vysvětlit eh, zemědělci, který nesmí používat svůj vlastní hnůj, proč musí místo toho používat umělé hnojivo. Můžete dát tři konkrétní příklady, jak zjednodušíte byrokracii pro zemědělce, abyste podpořil podnikání? A druhá otázka zní, jak hodláte zajistit, aby zájmy zemědělského sektoru eh, byly eh, patřičně zohledněny v kolegiu komisařů? Pokud jde o financování eh, zemědělské politiky, eh, tak eh, došlo k snižování rozpočtu, nicméně stále ještě jde o velkou součást celkového rozpočtu, 38% celkového rozpočtu. Tak takže jde o sektor, který, přiná, který je velice důležitý pro pracovní místa, rozvoj venkova a potravinovou bezpečnost. A e, ústřední role potravin je něco, co berou vážně všichni komisaři, e, protože my jsme e, zažili úpadek stavebního sektoru i dalších, tam, kde lidé na venkově se najednou ocitli bez práce a tak už to nyní není. My spoléháme čím dál více na podnikání mladých zemědělců, kteří se nyní vracejí do do škol, což je e, úžasné. E, e, univerzity jsou nyní plné mladých lidí, kteří se chtějí vrátit k zemědělství. Stává se z toho znovu důležitá součást ekonomiky. A je otázka, jak využít dostupné finance k další podpoře v ostatních oblastech, jako je eh, Horizont 2020 nebo další nástroje na rozvoj venkova, odkud mohou zemědělci získat podporu. Eh, to jsou tedy eh, různé způsoby financování, nejen 38% z rozpočtu, ale i z jiných míst, kde by komise mohla pomoci. Eh, pokud jde o směrnici o nitrátech, musíme si uvědomit, že musíme nalézt rovnováhu mezi produktivitou a eh, dobrým udržitelným řízením životního prostředí. 4, eh, 40 Eh, naší půdy je v, ohroze, v ohrožení, 40 spodní vody je ohrožení. Eh, takže eh, nemůžeme na jedné straně podporovat zavlažování v Jižní Evropě a jinde nechránit vodní zdroje. Tady musíme najít rovnováhu a já si myslím, že zemědělci nejsou v nejlepší pozici. Pokud se nezvýší úroveň inspekcí, měli bychom zajistit dodržování velice dobrým a zjednodušeným způsobem, pokud je o směrnici o nitrát. Další otázku, prosím. Pan Flanagan. Eh, vítejte, File. Eh, já vím, že jste říkal, že chcete spolupracovat s našimi politiky a já musím říct, že to je pokrok, protože v irských médiích jste řekl, že lidé jako já a McCarthy a další irští poslanci jsou eh, irrelevantní, že jsou okrajoví. Vy jste zmínil konferenci. Bylo navrženo, aby se členské státy posunuli směrem k jednotné platbě za hektar do roku 2019 a Irsko už přijalo částečný konvergenční model, což vedlo k situaci, kde nejbohatších 20 klient bude stále dostávat téměř 80% plateb. Změnil jste přeskum v polovině doby. Vy máte už bohatou historii pomáhání svým kamarádům, jak jste už prozradil v irských médiích. Pomáháte svým kamarádičkům, budete pokračovat v tomto trendu a ponecháte většinu společenské zemědělské politiky milionářům, anebo zajistíte, aby se společná zemědělská politika vrátila obyčejným lidem. Děkuji vám. Thank you for your brevity, Deputy. Um, uh, Nejprve vy jste tedy se zmínil o uh, tom, že pokud jde o veřejný sektor i soukromý sektor, tak já se jimi zabývám e, jako e, politik. Jsem na to zvyklý e, jako irský poslanec, že se snažím pomáhat lidem k zaměstnání. Ale bohužel v tom případu, který jste zmínil, já jsem rozeslal své životopisy, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Velká část evropských zemědělců jsou drobní zemědělci a já zcela souhlasím, že musí čelit velké administrativě administrativní zátěži, o čemž už se zmínilo několik řečnicích, ale nesouhlasím s tím, že e, malí zemědělci jsou vyloučeni z toho procesu. Existuje externí i interní e, konvergence a reforma e, CAP by se o to měla zasadit. Máme už podporu základního příjmu a 5 e, tisíc euro extra e, odměnu za dobré praktiky v oblasti životního prostředí. E, s tím byste určitě souhlasil. A dále prováděné reformy umožňují členským státům poskytovat další podporu, dobrovolnou podporu pro sektory, jako je například chov ovcí, kterému se příliš nedaří v současnosti na trhu. Členské státy mají kapacitu a flexibilitu na ledacos, aby podporovali venkovské oblasti, včetně drobných zemědělců. A já vím, že vy byste podpořil eh, jakékoliv opatření, které by zajistilo, abychom posílili konvergenci v Evropské unii, pokud jde o společnou zemědělskou politiku. A v tom, průběžné obdo- v, tom v té průběžné hodnocení, pokud tady ještě stále budeme vy a já, tak eh, se o to postaráme. Děkuji. Nyní pan poslanec Sebastián. Děkuji vám, pane Hogene. Vy jste zmínil pár údajů a já vám také zmíním pár údajů. E, u konvenčních zemědělců došlo k nárůstu o 40 finálních výrobků e, mezi roky 2000 a 2010 podle Eurostatu. Došlo k nárůstu o 80 nákladů na e, krmivo pro zvířata a také k nárůstu ceny pesticidů. Tyto náklady ovšem ne, ne, ne, nejsou neseny těmi zemědělci samotnými. Kromě toho došlo také k zlepšení technologických podmínek i životního prostředí. Budete podporovat udržitelné zemědělství eh, tak, jak byste měl? E, kromě toho, když se podíváme na jižní e, výrobce ovoce a zeleniny, ti jsou velice zklamáni tím, že hodnota jejich výrobků velice klesla z hlediska tržní ceny za posledních deset let. Já jsem přesvědčeným Evropanem, ale nyní se musíme rozhodnout, co budete dělat, abyste těm lidem pomohl, jinak, po, jinak to povede jenom ke zvyšování nezaměstnanosti. Eh, já samozřejmě budu podporovat eh, model udržitelného zemědělství. Eh, já ho prosazuji, v, už jsem ho prosazoval ve svých úvodních poznámkách i v odpovědích na některé předchozí otázky. Nemůžeme mít aktivní zemědělství bez dobré kvality vody, bez dobré kvality půdy a dalších faktorů udržitelnosti životního prostředí. Tady je velice důležitý přenos znalostí a nové zdroje zdroje finanční podpory pro produktivitu a udržitelnost. To je komise kom, komisaře Čološe, která měla pomoci eh, zemědělství eh, zůstat na cestě udržitelnosti. A eh, já si myslím, že vždycky se bude debatovat o krátkodobých opatřeních. Nicméně bychom se měli eh, shodnout na politické zásadě dlouhodobé udržitelnosti. Musíme eh, reagovat rychle na hrozbu ruského eh, embarga vy jste souhlasili s těmi reformami eh, tak, eh, abyste urychlili některá opatření eh, zaměřená na lidi pod tlakem. Šlo o intervence a ovoce a zelenina byly první prioritou komise, právě protože rychle podléhají zkáze a protože velké množství bylo vyváženo do Ruska. My předneseme návrh k diskuzi pro váš parlamentní výbor v roce 2015 a e, já jsem velice zvědavý, jaký, jaké budou vaše návrhy na lepší harmonizaci, e, zjednodušení a lepší podporu e, od organizací, ale já rozhodně nesouhlasím s tím, že, že jsme neudělali vůbec nic. Děkuji a nyní pan poslanec Zulo. Děkuji vám. Moje politické hnutí eh, věří eh, v Evropu pro občany, jako službu občanům. My tedy potřebujeme, aby to platilo i v zemědělství. Eh, krize vyvolaná ruským embargem a problémy týkající se TTIPu jsou v rozporu s ideou, že Evropa by měla být službou občanům. Domnívám se, že neexistuje dostatečná podpora eh, pro eh, tu stálou úroveň eh, poptávky evropských spotřebitelů. Výrobci i spotřebitelé pro ně bychom měli nastavit vzorec výroby, který je v souladu se stabilní spotřebou a neměli bychom řešit problémy teprve poté, co nastanou. V současnosti v současnosti existuje rovnováha mezi vývozem a dovozem v Evropské unii. Nebylo tomu tak vždycky a nemůžeme předvídat, jak to bude v budoucnosti, ale e, Evropská unie byla v roce 2013 e, největším vývozcem potravin, e, větší než USA, Rusko a Čína. A nyní v tomto eh, funkčním období eh, je otázka, jak z geopolitického hlediska diverzifikovat eh, ten export tak, aby zůstal na podobné úrovni, jako je dnes. Bezpečnost potravin je důležitá nejen pro Evropskou unii, ale pro celosvětovou populaci a Evropská unie e, tu má značnou výhodu. E, jak tedy můžeme e, diverzifikovat orientaci na vnější trhy a oprostit se od geopoliticky problematických oblastí? Budeme nicméně držet naše, udržovat naše standardy a já budu úzce spolupracovat s komisařkou Malmströmovou, abych toho dosáhl Reforma, která má platit od 1. ledna 2015, zajistí e, udržitelné zemědělství s Prahem základního příjmu, s udržitelností životního prostředí a s výrobními prostředky, které e, zajistí e, potřeby rostoucího počtu obyvatel a to diverzifikovaným způsobem. A já samozřejmě budu vést obchodní jednání, bilaterální jednání s ostatními zeměmi, eh, kde budeme moci za stabilnější politické situace v budoucnosti nabízet naše produkty a hledat tržní příležitosti. My máme bezpečnostní záchranou síť, pokud občas nastane krize. A v této záchranné síti budou prvky, které nám pomohou ochránit výrobce potravin v Evropské unii. Bardzo dziękuję. Děkuji. E, Pan paní Köstinger nás bude muset e, opustit, takže e, dostane slovo dříve. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci položit svou otázku eh, jako nová evropská zpravodajka eh, k lesnictví. Víte, že lesnictví je velmi důležitým odvětvím v Evropské unii a, a eh, udržuje pracovní místa a zároveň a také přispívá k zachování krajiny a také klimatu a k ochraně životního prostředí. 2,5 milionu vlastníků eh, lesů eh, také zajišťuje eh, pracovní místa a další potřeby. Tady je potřeba zcela konkrétně zajistit konkurenceschopnost lesnictví, zajistit školení a vzdělávání a vytváření povědomí o tom, jaký význam má les má otázka je, jaké priority stanovíte ve svém programu, abyste podpořil eh, úkoly lesnictví eh, v oblasti hospodářství a ochrany životního prostředí. Eh, můžeme, může se lesnictví spolehovat na to, že ty své úkoly budete plnit také s respektem subsidiarity? Ano, eh, lesnictví je samozřejmě velice důležité, pokrývá 50 eh, tedy našeho území, takže je to velice eh, důležitá oblast, kde můžeme využívat více podmínek pro vytváření pracovních míst a také pro ehm, agroenvironmentální opatření. Takže je to velice důležité. Nemáme sice společnou lesnickou politiku, ale máme tady strategii a provádění této strategie by e, mělo být e, společným úkolem členských států a komise. Já doufám, že se nám podaří podařit víceletý plán pro implementaci e, zaměřený na naše priority, kde by vlastně společná evropská úroveň mohla být ve společný prospěch všech s respektem samozřejmě subsidiarity je třeba implementovat tu eh, strategii. Máme už tam celou řadu opatření, která doufáme, že podpoří udržitelné lesnictví a komise jako tomu bude věnovat velké, eh, velkou pozornost eh, také v rámci rozvoje venkova. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo paní Dancila. Ehm, vážený pane kandidáte, společná zemědělská politika samozřejmě eh, přihlíží eh, k postavení mladých zemědělců, ale nedostatečně. V Rumunsku, v mé zemi, procento mladých lidí eh, pod věkem 35 let je velmi nízké v zemědělství, 7,3% pouze. Co tedy uděláte pro to, abyste povzbudil mladé lidi, aby působili v zemědělství? Jaká opatření přijmete, abyste povzbuzovali mladé lidi, aby se nestěhovali eh, z venkova? A naopak, aby se třeba z měst eh, hm, stěhovali na venkov. Eh, jaký je váš vztah k Evropské radě mladých zemědělců? Já vím, že Evropský parlament hrál velmi aktivní úlohu v reformě SZP by eh, tady asi eh, eh, nějaké procento podpor pro mladé zemědělce a komise si tady přála, aby to bylo povinné. Já si myslím, že ta opatření pro podporu mladých zemědělců jsou důležitá a, tato a tyto prostředky jsou důležité, aby pomohly mladým zemědělcům zůstat na venkově. Hmm. Tady eh, samozřejmě, pokud jde o ty příležitosti eh, s ohledem na jiná eh, odvětví, tady je ta situace jiná a tady bychom měli podpořit mladé zemědělce, aby se tedy pouštěli do této aktivity a také jsou tady důležitá školení nebo vzdělávání pro mladé zemědělce. Je tady mnoho lidí, kteří se tady vzdělávají tímto směrem a přejí si opět pustit se do zemědělství ehm, a pokud dostanou 25% navýšení těch plateb pro ty první léta, tak to pro ně bude velmi eh, velkým eh, povzbuzením. Jsou tady také eh, podpory v rámci venkovského rozvoje kde vlastně eh, se to směřuje na mladé zemědělce, kteří vlastně poprvé se pouští do této aktivity a já doufám, že mlodo mladých lidí, pokud budou mít tuto zvláštní finanční podporu eh, od finančních institucí, které jim pomohou spolufinancovat jejich aktivity, eh, že tyto návrhy pomohou mnoha mladým lidím, aby se usadili na venkově a vytvářeli pracovní místa. Také s Evropskou investiční bankou a finančními institucemi se pokusí musíme eh, poskytnout spolufinancování, tak abychom eh, zrealizovali eh, podporu mladých, aby se vytvářela ta sociální soudržnost a aby venkovské prostředí zkrátka bylo udržitelné. Děkuji, paní Gerling Tajani, takže pan Nicholson má slovo místo ní. Děkuji. Chtěl bych položit jednu specifickou otázku k GPID. To je velice důležité pro eh, zemědělce ve Spojeném království. Je to velice důležité, eh, pokud jde eh, o některé konkrétní věci. Vede to k velkým závažným dopadům v rámci jednotných plateb pro mnoho zemědělců. Mohli byste zajistit, že budete tuto věc pečlivě sledovat, že budete naslouchat zemědělcům a budete hledat řešení, ve, eh, také v rámci střednědobého přeskumu. Ano, budu už se eh, s vámi spolupracovat a s dalšími, kteří eh, naráží na tento problém. Zdá se, že to je především ve Spojeném království problematické. A pokud jde pokud jde o vysačky označování ovcí, víte, že to sleduji a Eh, u nás jsme to měli také problém a byly tam, byl tam potřeba najít nějaké eh, kompenzace. Eh, hm. Takže tyto věci budeme sledovat a já si myslím, že Nikdo nechce nějakým způsobem snižovat existující eh, normy, eh, chceme zajišťovat eh, příležitosti na trhu, chceme mít také bezpečné potraviny pro spotřebitele, to je velice důležité i pro producenty a pokud jde o ty vysačky a označování ovcí, tak to samozřejmě tomu budu věnovat svou pozornost. Děkuji, slovo má pan Miller paní Miller. Evropské zemědělství a lesnictví je důležitým faktorem pro zajištění příjmu a zaměstnání na venkově. Je mnoho pracovních míst, které na to navazují, také v řemeslné oblasti eh, a v oblasti služeb. Ovšem jsou tady nové povinnosti, které vedou k tomu, že právě malé a střední podniky eh, jsou vytlačovány z produkce, jsou přetěžovány. Mě by zajímalo, jak vidíte možnost zjednodušit administrativu a jakým způsobem. Chcete zohledňovat potřeby eh, zemědělců eh, tí, nějakými eh, průřezovými opatřeními, jako je například Natura 2000, nebo pokud jde o pravidla ke směrnici o nitrátech. Chcete toto lépe koordinovat prostřednictvím jiných, koordina, jiných komisařů, chcete to u nich prosazovat. A pokud jde o budoucí politiku zemědělství, chcete, eh, jak zajistíte, aby produkce potravin byla na prvním místě a aby se eh, chránil majetek? Jakým způsobem to chcete udělat? Samozřejmě pokud budete podporovat koncept potravinové bezpečnosti, tak musíte um, dávat pobídky eh, producentům a zároveň eh, zajišťovat příležitost eh, na vstupu na diverzifikované trhy. A jistě si také uvědomujete, že udržitelnost životního prostředí je jediným způsobem, jak toho dosáhnout. Nemá smysl mít tady eh, problém eh, s vodou a s půdou a zároveň usilovat o produktivitu eh, v oblasti potravin a bezpečnost potravin. Já jsem člověk, který zkrátka používá selský rozum a spolu, budu spolupracovat se všemi odvětvími, budu se snažit dosáhnout Eh, pokroku, někde to bude obtížnější, někde méně, ale zkrátka bude to naše priorita. Budeme se snažit eh, snižovat administrativní břemeno, zjednodušovat eh, pravidla legislativu, aniž bychom samozřejmě omezovali cíle té politiky. Já si myslím, že pokud se do toho pustíme tímto způsobem, tak se nám podaří naplnit cíle, které zmiňujete. 40 z rozpočtu venkovských rozvojů jdou na agri, eh, environmentální opatření. Já doufám, že to bude pokračovat i v členských státech ehm, do velké míry. No, děkuji. Pan Glezos. Στην Ελλάδα με τη χλωρίδα των 6.000 και πλέον ειδών τα χίλια είναι... Děkuji více než 6 tisíc druhů zvířat a zvlášť ani většina je lokální. Jsou to různé rostlené typy z Kréty, Řecka a dal, různých řeckých ostrovů. Také máme citrusové plody, které pěstujeme. které se pěstují jenom na našich ostrovech. Stále více však dochází k tomu, že některé oblasti se věnují pouze pěstování těchto plodin. Jako komisář, co podniknete proto, aby se spustily, znovu spustily programy pomáhající eh, tomuto pěstování? Já když jsem byl ministr v Irsku, tak jsem se snažil maximálně, co jsem mohl, snižovat byrokracii. A v Irsku existuje toto schéma, takovýto systém, který v tuto chvíli je podrobován přeskumu a já určitě budu rád, pokud se tyto návrhy eh, rozšíří i dál, třeba i na vaše ostrovy. Já si nejsem vědom problému, o němž vy konkrétně hovoříte, ale budu rád, budu-li moci si jej vyslechnout a určitě najdeme společně řešení. Já vám děkuji. A pan Smith, prosím. Děkuji. Pane předsedo File, vítejte. Já jsem velký obdivovatel irského zemědělství po mnoho let a těším se, že spolu budeme pracovat v rámci vašeho mandátu. Třeba se nám podaří i e, vyřešit ten dlouhodobý problém, která veska je nejlepší, jestli irská nebo skotská. Třeba se nám to podaří. Ale věcně. Já vítám vaše připomínky k označování ovcí. My ve Skotsku jsme pro a budeme předkládat další dokument k tomu, jak by šlo tuto legislativu zlepšit, abychom nestratili možnost sledovatelnosti. Potom ještě připomínka k tomu dodavatelskému řetězci a supermarket, k supermarketu. Říkáte, že komise by měla předložit materiál k tomu, aby byly nastaveny rovné podmínky. Můžete to prosím více rozvést, co byste k tomu učinili? Protože tohle je problém, který se v Evropské unii hodně vyskytuje a bylo by dobré mít vůbec možnost této nevyrovnanosti eh, snížit. Děkuji za připomínky k whisky. Kdo cestoval z Oban? do dalších míst, tak eh, se mnou, tak eh, jsme měli možnost ochutnat na několik typů whisky. Já jsem tady neřídil. Pokud jde o potravinový řetězec, o tom hovořila paní McGuinness, která říkala, že je tam problém s tím, že eh, producent se nějak nepodílí na té finální marži a neustále se to snižuje z 30% na 20%. Za posledních 5-6 let se marže významně snížila a koncentrace eh, tržní podpory se sniž, snižuje. Na jiných úsecích se podařilo to dorovnat zemědělství nikoli. Máme zde schéma, takové dobrovolné schéma, kde se snažíme prostřednictvím eh, vyjednávání s producentskými organizacemi dospět ke smlouvám, které budou spravedlivé a zajistí rovné podmínky. Chápu, co říkáte. Nakonec ale platí, že dobrovolnost je velmi nebezpečná. Záleží na dobré vůli každého zúčastněného potravinovém řetězce. A my jsme z těch čísel byli schopni vyrozumět, že došlo k rozkladu důvěry mezi producenty a supermarkety. Já rozhodně budu usilovat o novou legislativu, o prověření situace a lidé mi říkají, že existuje spousta tlaku, pokud jde o konsolidaci síly v rámci potravinového e, řetězce a pokud tomu tak je, tak bude potřeba předložit nové návrhy. Uplynulo dalších 45 minut a e, slovo má pan Enju. Existuje zde jasný rozpor v společné zemědělské politice ohledně cukru e, dojde k jako liberalizaci kvót v rámci evropské legislativy a legislativa v mém okrsku ohrožuje 200 pracovních příležitostí a ohrožuje další pracovní příležitosti i jinde. Můžeme se eh, dohodnou na tom, že až příště pojedete do naší země, takže se navštívíte i tuhle oblast a budete sledovat jak otázku cukru, tak otázku pěst, chování ovcí Já bych rád se postavil za eh, přeskum eh, pravidla tří plodin. Bylo by dobré všechny zákazy, které se figurují, podrobit další analýze. Členské státy by měly mít možnost eh, pěstovat geneticky modifikované plodiny. Toto pravidlo by mělo být rovněž podrobeno přeskumu. Pravidlo tří plodin je ale dobré v praxi probíhá rotace pěstování plodin. Podívejte se na praktický dopad. Podívejte se, jak to funguje zemědělcům. Rozhodně diverzifikace plodin je něco, na čem jsme se dohodli a praktická implementace možná je někdy složitá, možná je záležit, je to složité, co se týče terénu a konkrétní farmy, ale Eh, funguje to. Pokud jde o cukr, někdo, kdo pochází ze země, kde bylo cukrovarnictví a snaží se o konkurenceschopnost cukrovarnictví, tak určitě eh, má radost toho, že existuje další konkurence v jiné oblasti. Je zda liberalizacem nic není jasné, nic není jisté. Žádn, žádná oblast není úplně jistá, ale po skončení kvót bude možnost prodávat cukr mezi jednotlivými regiony a já vás beru za slovo, pokud jde o to, že si o konkrétním problému můžeme popovídat, jakmile naštívím váš region. Podíváme se na to, jak odstranění kvót zapůsobilo v praxi, takže po příštím březnu bychom se na to mohli podívat. Jako ministr zemědělství jsem se zasazoval od GMO, DG Sanko k tomu předložil několik návrhů loni v červenci na radu v Lucemburku a zdá se, že je to téma subsidiarity a schválení. Eh, předseda Juncker jasně konstatoval, že pokud členské státy budou proti, tak musíme brát v potaz úplně stejně vážně vědecké poznatky na téma geneticky modifikovaných plodin. Děkuji. Děkuji a další pan Dante. Pane kandidáte, mezinárodní vyjednávání, která se přímo dotýkají našich eh, zemědělských produktů, vyvolávají velké obavy eh, mezi zemědělci, ale také mezi našimi spotřebiteli, kteří přece musí mít důvěru v kvalitu označovanou na zemědělských produktech. Reciprocita a hygienických norem eh, od třetích zemích s těmi, které požadujeme od našich zemědělců, je velice klíčová, ale musíme si také položit od otázku eh, přítomnosti některých odvětví, eh, například cukru nebo hovězího. Jak chcete zajistit, aby naše evropské zemědělské produkty byly chráněny a prodávány eh, v rámci spravedlivé hospodářské soutěže, pokud bude dohoda uzavřena? Potom otázka, kterou tady položil pan Andrie o vyjednávání o uh, Alican Nornem normách. to je otázka, která je velice citlivá pro některé naše produkty. Můžete se k tomu vyjádřit? Určitě v rámci eh, vyjednávání o geografických označení Mm, je, je tato debata velmi naléhavá, je to něco velmi důležitého pro Francii a pro další země Jižní Evropy, které jsou na to velmi citlivé. Jak už říkal předseda Juncker ve svém úvodu, my neobětujeme zemědělství, pokud jde o standardy. Jsou zde citlivé sektory, jako je chov uh, hovězího, jako je chov drůběže, a další. Takže se budeme snažit o ochranu těchto uh, sektorů, jak to jen půjde. Je to otázka, kterou bude řešit DG Sanko do značné míry, ale jakákoliv dohoda se Spojenými státy bude muset brát pota standardy. Neobětujeme vysoké standardy potravin zájmu obchodu. Nebudeme se snažit o dosažení dohody za každou cenu. Musí to být komplexně zpracovaná dohoda, která naše standardy zachová. To rádi slyšíme. A pan Tarabela má slovo. Pane kandidáte, eh, před eh, hm, nedávnem jsem byl eh, označen za zpravodaje, pokud jde o schéma ovoce a mléka do škol. Byl tady článek 43.2, který byl stanoven jako základ pro eh, spolurozhodování, jako právní základ. Ovšem, jak se zdá, jednomyslně bylo rozhodnuto, že eh, základem by měl být článek 43.3, což by vyloučilo Evropský parlament z rozhodování, což je nepřijatelné s ohledem na Lisabonskou smlouvu. Dvě otázky, pane komisaři. Mohl byste tady eh, slíbit eh, před naším výborem, že budete hájit až do konce celého postupu výsady parlamentu, pokud jde o spolurozhodování a také pokud jde o základní eh, prvky návrhu, například rozpočtu. Potom Nemyslíte si, že výbor by měl tento program zvažovat v širším rámci nového vzdělávacího programu? Měl by být posílen Eh, vzdělávací rozměr, eh, pokud jde o oblast potravin a výživy. To je nezbytné. Uh, Já jsem přesvědčen, že princip 43.2 eh, je odpovídající a stávající systém zahrnuje nejenom čerstvé ovoce a zeleninu, ale i zpracované a džusy je zde nový návrh eh, ovoce do škol. Ten se soustředí právě na distribuci eh, základních produktů, jako ovoce, zelenina, mléko. A my jsme o tom hovořili v polovině září, tam jste byl zpravodaj k tomuto dokumentu. Je to návrh, na který se velmi těším. K danému systému a uvidíme, jak se to podaří rozjet. Mám však eh, důvěru v tento program a podpořím vás. Ja, dank u voorzitter. Geachte kandidaat. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Hogane, já bych se vás chtěl zeptat konkrétně na výjimky pro chovatele. Směrnice o biopatentech v praxi umožňuje patentovat rostliny a e, to jde proti právům šlechtitelů. Šlechtitelé vždycky měli možnost vyvíjet nové odrůdy na základě nových materi- na základě dostupných materiálů a uvádět je na trh, aniž by platili astronomické honoráře držitelům patentů. E, souhlasíte s tím, že tato výjimka pro šlechtitele by měla zůstat? tak, aby drobní šlechtitele mohli nadále vyvíjet nové odrudy a jak to ubráníte vůči vašemu kolegovi, který má pod, v portfoliu vnitřní trh. Nizozemský sektor je velmi inovativní a je pro nás velice důležitý. Eh, já si eh, samozřejmě eh, uvědomuji, že existuje zpráva o šlechtění rostlin od paní Paulsen, pokud jde o tuto oblast a tato zpráva popisuje konkurenci v sektoru šlechtění rostlin, ale já se nemůžu zavázat k tomu, že podpořím to, co jste zmínil, protože to nejdřív musím prodiskutovat s komisařem pro vnitřní trh, což udělám ale eh, rozhodně se nechci stát rukojmím nějakého slibu, eh, který dnes dám. Eh, já jsem dostal radu před tímto slyšením, že nemám slibovat nic, co nedokážu splnit. Takže každopádně já budu zkoumat toto téma, jsem si uvědom, uvědomuji si důležitost šlechtění rostlin ve vaší zemi a ještě pokud bych se vrátil k té zprávě paní Paulsen, tak z té budu vycházet. Děkuji. A nyní paní Paulsen. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo a e, pane dezignovaný komisaři. E, já e, nyní se zeptám na něco jiného. Nebudu se ptát na šlechtění rostlin ale na zvířata. V současnosti existuje obrovsky nerovná situace mezi evropskými zemědělci, protože platují různá národní pravidla a především neskutečné množství výkladů evropských pravidel, které by měly platit všude stejně. Například pokud jde o e, prasečí ocasy, e, tak tady existují e, různé úrovně kontrol, totéž u, e, pra, u e, přepravy zvířat. Takže já, se polo, já položím dvě otázky. E, zasadíte se o to, aby požadavky na ochranu zvířat byly naplňovány, aby byly všude stejné podmínky pro všechny výrobce ze všech zemí a podpoříte opakované návrhy parlamentu na všeobecnou legislativu pro ochranu zvířat? Tak nejprve bych chtěl říci, že si myslím, že došlo ke značnému zlepšení, pokud jde o životní podmínky zvířat. Lidé eh, jsou nyní mnohem spokojenější, teď myslím na mysli výrobce, což nebylo vždycky, protože šťastné zvíře je kvalitní zvíře. Eh, myslím si, že ochranné mechanismy, které byly eh, zavedeny, jsou velkým zlepšením. Očeká, předpokládám, že máte na mysli švédskou implementaci. A já si uvědomuji ten problém, o kterém hovoříte a velice rád o něm s vámi budu diskutovat a uvažovat o lepší harmonizaci ohledně tohoto švédského problému. Já s vámi budu spolupracovat eh, na odstranění tohoto problému. Já ještě nejsem komisař, ale jestli se jim stanu, tak ve velmi blízké budoucnosti s vámi budu spolupracovat na vyšší harmonizaci standardů pro životní podmínky zvířat. Děkuji a nyní začínáme eh, panem Budou šesté kolo otázek. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane designovaný komisaři, v letech 2012 a 2013 nastaly značné reformy v, zem, v legislativě pro evropské zemědělství, které přizpůsobily zemědělství novým okolnostem. Nicméně zemědělské reformy nevyřešily problém velkých nesrovnalostí mezi přímými platbami v jednotlivých členských státech. Platby, které dostávají dostávají zemědělci ve východních zemích, jsou mnohem nižší. Legislativní balíček vstoupil v platnost v roce 2013 a stanovuje, že platby mají být vyšší. E, nicméně stále existují vysoké nesrovnalosti, což vede k vytváření nerovností mezi zemědělci. Vzhledem k novým výzvám, e, jako je ruské embargo a další, bych byl rád, kdybyste prohlásil explicitně, zda hodláte modifikovat kalendář pro přímé platby v členských státech, anebo zda máte další prostředky na podporu zemědělců, které by vykompenzovaly tyto nesrovnalosti podle mého názoru eh, je velice těžké tento problém vyřešit eh, najednou, což určitě eh, víte z diskuzí ve vašem výboru. Různé členské státy mají různé názory na to, jak daleko lze zajít a jak rychle to lze provést v rámci externí a interní konvergence. Ale uvědomuji si, že země jako je Litva, Lotyšsko a Estonsko učinili velký pokrok v oblasti konvergence. Eh, tady byl zaveden strop na eh, částku, kterou můžete dostat eh, jakožto velký zemědělec, což určitě nebylo příliš snadné prosadit v některých státech, zejména na západě. Takže u těch opatření, která byla přijata, je vidět znatelný pokrok, zejména v zemích, které měly nízkou úroveň pladeb. A je otázka, jak budou tato měření e, implementována. No, musíme si také uvědomit, že členské státy mají flexibilitu a mají k dispozici další opatření, kterými mohou posílit e, interní konvergenci. A teprve na základě dat budeme mít možnost provést průběžné hodnocení a zjistit výsledek a e, míra naplnění e, cílů v rámci reformy zemědělské politiky. Konec konců e, k této reformě bylo tisíc pozměňovacích návrhů, což bylo hodně práce, hodně aktivity a bylo potřeba najít rovnováhu. Nicméně ze statistik a z čísel je vidět, že nastal určitý pokrok a jsem si jistý, že na to, jaký pokrok přesně na to budou mít různé země různé názory. Děkuji paní Neuchl. Vážený pane dezignovaný komisaři, já dnes hovořím jménem eh, evropských včelařů. Eh, včely jsou největší skupinou užitkových zvířat v zemědělství a eh, jsou základem zemědělství. Včely jsou kromě toho také indikátorem kvality životního prostředí. Včely spadají pod tři nařízení. Budete podporovat biodiverzitu, protože pouze rozmanité krajiny skýtají včelám dostatečné živiny. A dobré živiny pro včely eh, jsou eh, ničeny eh, nikotinoidy a dalšími látkami, protože pouze ze zdravých včel máme užitek. Zasadíte se o to, aby abyste řešil problematiku ploch, kde se pěstuje GMO, protože včely neuznávají národní hranice. Budete v příštích pěti letech tedy se zabývat zdravím včel? Well, as you know, for many years. Eh, ano, eh, během společen, společné zemědělské politiky jsme podporovali včelařství pomocí národních včelařských produ, eh, programů v, programu, v programech na eh, roky 2014 až 2016 tyto programy eh, nyní probíhají a eh, komise posílila procesy schvalování pesticidů tím, že od 1. ledna tohoto roku zavedla nové požadavky na podávání informací. Takže udržitelné využívání pesticidů a jejich dopad na zdraví člověka, to jsou oblasti, na které máme nová pravidla. A v těchto oblastech se podporuje využívání využití nechemických metod. Tato strategie doplňuje celou řadu dalších ustanovení, které společná zemědělská politika eh, skýtá na posilování biodiverzity. Eh, pokud jde o eh, problémy zákazu určitých látek, to je problém DG Sanko a studie eh, ukazují, eh, že Evropská komise výrazně snížila jejich využívání na období dvou let a za dva roky komise přeskoumá eh, podmínky a zhodnotí vědecký vývoj a na základě toho poté bude spolupracovat s tímto výborem na rozhodování o tom, jakou cestou se pustit. Děkuji. Nyní pan Petir, Paní Petir. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Hogane, mnoho lidí opouští venkovské oblasti a odstěhují se do měst, kde hledají lepší život, což znamená, že vesnice vymírají. Abychom udrželi obyvatelstvo ve venkovských oblastech, musíme jim poskytnout lepší životní podmínky, včetně zajištění příjmů, lepší infrastruktury a tak dále. Jaká opatření hodláte přijmout, abyste udržel obyvatele ve vesnicích? Protože pouze tak budeme mít dostatečnou produkci potravin a Eh, dostatečnou ochranu životního prostředí. Eh, podle mého názoru venkovské obyvatelstvo musí být patřičně odměňováno. A mě by tedy zajímalo, eh, jestli jste připraven zvažovat možnosti přímých plateb na ochranu životního prostředí ve venkovských oblastech. Já si myslím, že už teď máme značnou podporu na programy rozvoje venkova a na greening. 40 fondů jdou právě na zemědělské oblasti, což e, je k vidění už teď. To jsou nástroje společné zemědělské politiky právě na tyto cíle ale kromě programu na rozvoj venkova e, tu existuje ještě příležitost k ekonomickému rozvoji, k rozvoji sociálního kapitálu, základních, e, základních zaručení příjmu a tak dále. To vše je nutné k udržení venkova. Členské státy zasílají komisi své plány a naši úředníci mají plno práce se zkoumáním těchto plánů a musí jim odpovědět příští týden. Eh, eh, a hodnotit, do jaké míry plní cíle. Členské státy mají problém s tím, jak lidé na venkově, zejména mladí lidé, kteří nemají mnoho práce, jak najdou eh, finanční podporu, jak, jak získají finanční podporu od finančních institucí eh, na eh, podporu. Takže já budu spolupracovat s, s Evropskou investiční bankou a dalšími finančními institucemi a budu hledat zdroje pro další programy spolufinancování, abychom generovali více aktivity v, zem, v zemědělských venkovských oblastech a abychom posílili udržitelnost venkovských oblastí a jejich větší životaschopnost ze sociálního hlediska. Děkuji. Tak, někteří už tvrdí, že společná politika rolná staje se politikou. Eh, někteří říkají, že společná zemědělská politika eh, se stává nejenom politikou zemědělskou, ale i ekologickou. Máte slovo, pane Brennan. Eh, děkuji. Eh, myslím si, že jste eh, prokázal dobré schopnosti zatím. A teď pokud jde o snižování emisí uhlíku ze zemědělství. Eh, intenzivní zemědělství v Evropě je známé tím, eh, že také vede k erozi půdy, eh, což zase vede k záplavám, jako například tuto zimu ve Spojeném království. Chcete se věnovat těmto problémům a chcete zajistit, aby zemědělské postupy, pokud jde o ochranu půdy v Evropské unii, byly prosazovány a navrhnete nějaká nová opatření, aby se Ehm, zvýšila odolnost zemědělské půdy proti povodním. Eh, ano, to je velice důležité. Mnoho zdrojů už bylo věnováno na tento účel ehm, a také zem, tedy prostřednictvím zemědělských eh, opatření. A já sám se budu snažit vylepšit situaci prostřednictvím rámcové směrnice o vodě. Myslím si, že to by měl být důležitý úkol. A, a, ehm, a eh, je to společný eh, tedy zájem i tedy tohoto výboru, abychom měli eh, bezpečnou situaci, pokud jde o povodně i pokud jde o půdu. Je to součást udržitelné politiky i eh, potravin. Už jsem tady hovořil o těch 45% vodních strojů, které jsou ohroženy a o dalších ohroženích. A jsou tady určitá opatření a myslím si, že nebo jsem pře- přesvědčoval, přesvědčoval jsem už lidi o tom, že vlastně potřebujeme chránit tyto zdroje a budu v tom pokračovat i nadále. Bardzo dziękuję. Proszę, otwieramy kolejną rundę. Děkuji. Nyní zahajuji další kolo. Paní Haranz Garcia má slovo. Děkuji. A pane, jej nominovaný kandidátem. S potěšením eh, jsem eh, si vyslechla mm, o eh, zlepšeních, ke kterým má dojít. Jak se zdá, ve Španělsku již k tomu doschází, ale jsou tady problémy v sektoru ovoce a zeleniny. Přivezete něco v roce 2015 nejenom udržení, ale i zlepšení, protože tady je potřeba mít dobrý správní systém pro případ krize. Zohledníte tuto věc ve vašem eh, návrhu nebo vašich návrzích a potom další věc. Nařízení pro eh, mimořádně vzdálené oblasti eh, je velice důležité, nehovoří se o tom, ale za komisaře Čolose zejména byl návrh, který naštěstí nebyl eh, schválen a neprošel, ale myslíte si, eh, že ke PSOEI, tedy pro ty oblasti, které jsou nejzdálenější, předložíte nějaký dobrý návrh? Rozumím tomu, eh, že by existovala určitá politika eh, v rámci programu PSOEI. Je to důležitý program a eh, ano, tehdy před několika lety tam byla i určitá dohoda s Irskem a vím, že v tuto chvíli dochází k revizi a já bych přinesl určitou zprávu nebo informace eh, do tohoto výboru o této věci v roce 2015. Samozřejmě existují oblasti, eh, třeba Portugalsko, tam je nějaký program, kde se podporuje eh, mlékárenská produkce a potom se tam zohledňují náklady právě na na to, že se to musí přepravit eh, do těch nejzdálenějších regionů, různé věci. A máme nástroj eh, pro tržní opatření v případě krizi, eh, například pro soukromé skladování, jsou tam intervence a další věc, která se týká například přebytků, vývozy, refundace a tak dále. Všechna tato opatření pro různé citlivé produkty, eh, které jsou ohroženy kvůli geopolitickým problémům, které máme a také pokud jde o eh, krizi eh, s Ruskem. Všechny tyto věci chceme maximálně využít a Pan Čolos už tady ehm, slíbil eh, nebo nastínil nějakou další podporu, ale samozřejmě musí na to získat prostředky. Byly tam problémy s generálním ředitelstvím pro rozpočet, jak zajistit tedy eh, vyvážené mm, financování, jak najít mechanismy v našich maržích ehm, jak skutečně načerpat tyto peníze, aby se eh, zajistila udržitelná situace pro producenty. Ale samozřejmě je to důležité a budeme se mu věnovat maximální pozornost. Děkuji. A, a, eh, Rebega. Děkuji. jsou důležité nové trhy pro evropské produkty v době krize. Ehm. Tady eh, nyní vznikla eh, krize s, v souvislosti s ruským embargem a ehm, jak to tedy ošetřit, aniž by vznikla nekalá hospodářská soutěž, která by měla negativní dopady na trhy, na spotřebitele Ehm, říkáte, že tedy podporujete vznik pracovních míst. Někde by toto mohlo vést ale právě k opaku, k tomu, že by se snižovala pracovní místa. Uděláte něco pro podporu vývozu mimo evropský trh, ehm, nějakou finanční pomoc? Možná, že byste mi mohl přislípit, že nemusíme čekat e, rok na řešení, protože naši e, producenti si nemohou dovolit e, takovou dlouhou dobu čekat. Ano, já samozřejmě chápu, že eh, producenti jsou v obtížích, eh, že nemohou čekat. A já si myslím, že komise už jednala velmi rychle ehm, kvůli tedy té eh, reformě v srpnu Eh, tedy se tím zabývali a pan komisař slíbil 165 eh, dalších milionů. Eh, jakým způsobem se to přerozdělí, odkud ty peníze půjdou, to je velmi obtížná otázka, ještě to není vyřešeno, ale chápu, že to je problém. Už jsme řekli, že v roce 2015 bude rozpočet posílen, pokud jde o podporu vývozu, 60 milionů euro Eh, se zvýší na 200 milionů euro a my bychom tímto způsobem chtěli získávat nové trhy, abychom snížili tlak na eh, ty eh, producenty, kteří jsou v obtížných situacích. A už jsem to řekl dříve, máme celou řadu nástrojů, máme různé nástroje, jak získávat nové trhy a snižovat závislost, kterou v tuto chvíli v mnoha ohledech eh, i politicky tady máme. Já chápu, že to je velmi spletitá otázka a eh, komise se snažila získat tady eh, podporu, proto schválit to v kolegiu a ehm, až Eh, uvidíme, jak to vypadá konkrétně s rozpočtem, tak můžeme potom asi říci, jak konkrétně rychle budeme schopni zareagovat. Melo, bardzo proszę, Děkuji, pan Melo. Děkuji, pane komisaři. Eh, doufejme, že budete ve vaší funkci potvrzen. Mám pro vás následující otázku. Týká se Ehm, eh, přesunu generací v eh, zemědělství, protože eh, zemědělec jeden, máme jednoho zemědělce, který je mladší 35 let, na devět starších zemědělců. To je velice znepokojivá situace a Dokonce, ehm, ve, myslím, že ve Spojeném království je to ještě horší ta situace. V Německu Eh, tam je ten poměr také velmi výrazný a komise tady má opravdu velký kus práce, pokud bude chtít omladit zemědělství a to je přece klíčové k tomu, abychom zajistili dobré eh, řízení zemědělství a venkovské krajiny. Jak toto finančně podpořit a zajistit? Já si myslím, že tady samozřejmě jsou finanční tlaky na zemědělský rozpočet, ale mě by zajímalo, jak se toho zhostíte. Myslíte si, že bude možné zvýšit rozpočet pro zemědělství? Samozřejmě, že udělám vše, co bude v mých silách, abych alespoň zachoval tady rozpočet a možná, že i abychom mohli eh, získat finanční prostředky přesunuté od eh, jiných portfolií eh, do roku 2020 nebo v rámci horizontu 2020 a v každém případě chci pracovat s finančními nástroji, které mají vytvářet pracovní místa ve venkovské oblasti. Víme, že musíme pomoci lidem eh, v krizi, aby získávali tedy finanční prostředky na některé konkrétní projekty a to je eh, velice důležité i pro mladé lidi, protože um, tam je to eh, složité a pokud jde o eh, obnovu generací, to je také důležité i v kontextu strukturální reformy, která je velice eh, naléhavě potřeba i v zemědělství. 69% zemědělců to je velké číslo, ale Eh, vím, že jsou tady různé iniciativy, eh, jak vytvářet pobídky s pomocí jednotlivých členských států, vytvářet partnerství. Eh, když lidé ve starším věku dostávají podpory, tak vlastně ne, nejsou motivováni k tomu, aby předali tu aktivitu mladším. Takže musíme to tady sledovat a nějakým způsobem e, to vyvážit a já se budu snažit získávat prostředky e, ještě nad to navýšení o 25%, které e, vyžadoval Evropský parlament také v rámci reformy. Děkuji. Pan Kaputo. Děkuji, pane komisaři, tady pane kandidátem. Eh, jedna věc, na kterou se zapomíná, a která je velice důležitá, pokud chceme podpořit venkovský rozvoj, a to je věda a výzkum. Zemědělský výzkum v Evropě je velice fragmentovaný a většina opatření se dotýká eh, základního výzkumu, ale eh, netýká se konkrétního uplatňování v zemědělství, uplatňování nových technologií, nových norem, to vše bychom měli posílit, tak aby tady docházelo k vzájemnému obohacování eh, výzkumu a zemědělství a tak, aby eh, se podporila, podpořila konkurenceschopnost a také životní eh, prostředí. Co si myslíte o vědě a výzkumu a, jeho, a zapojení výsledků těchto oborů do zemědělství ve střednědobém i dlouhodobém hledisku? No, ano, samozřejmě věda a výzkum to je velice klíčové pro zlepšení produktivity eh, a eh, zvýšení příjmu eh, pro zemědělce. Ehm, máme tady program pro sociální výzvy 2, 3,5 nebo 3,8 miliard euro bylo vyčleněno na tyto účely a to je velká částka. A pak tady máme také eh, eh, mořský výzkum a, a další věci. Já si myslím, že bychom tady mohli eh, využít mnohem více nástrojů v rámci Horizontu 2020 pro vědu a výzkum v této oblasti a měli bychom takhle pomoci mladým lidem, abych navázal na to, co tady říkal jeden kolega, Takto můžeme pomoci mladým lidem eh, novými myšlenkami, novými metodami, technologiemi, tak aby se více eh, produkovalo i ve chvíli, kdy máme méně zdrojů. Takže já budu velice rád, eh, když budu schopen podpořit taková opatření v rámci rozvoje vývo, venková, aby lidé tedy, aby se tady uzavíralo, nebo aby to fungovalo v rámci partnerství pro inovace. A Ehm, doufejme, že ty prostředky budou vynakládány rychle, budou rychle k dispozici a inovativně. Doufejme, že budou vynakládány tak, abychom z toho měli co největší eh, prospěch. Pan Erdős? Köszönöm a szót, tisztelt biztos jelölt úr, az öntözött mezőgazdasági területek növelés. Děkuji, pane kandidáte. Ehm, Navýšení zavlažované plochy je velice důležité. V Maďarsku máme dostatek vodních zdrojů pro zavlažování a to v současném plánu zemědělství je snaha tyto věci řešit, protože nemáme těch zdrojů dostatek. A v podstatě já v té souvislosti mám tři otázky. Je pro vás velice důležité zvýšit zavlažovanou zemědělskou plochu. Potom, pokud jde eh, venkovské, eh, o finanční prostředky na venkovský rozvoj, jaké další prostředky se mohou eh, tedy vynaložit na tyto účely zavlažování a jaká opatření byste přijal, abyste aby se zaváděly zavlažovací systémy v rámci investic do zemědělství. Ano, Eh, to je ten konflikt mezi severními a jižními zeměmi v Evropě. Ano, toto jsou velmi důležité věci, které mají zajistit, abychom měli dostatek kvalitní vody pro produkci potravin. Eh, členské státy a regiony v tuto chvíli mají poprvé příležitost konkrétně podpořit eh, zavlažování prostřednictvím programu venkovského rozvoje. Je to poprvé taková finanční podpora pro tyto zařízení eh, pro zavlažování. Takže tato podpora, eh, na úrovni eh, farem by tedy mohla existovat, mohly by se zjistit, mohly by se vylepšit existující zařízení a vlastně i rozšířit. Ovšem je potřeba splnit určité podmínky, ovšem tyto podmínky eh, vlastně eh, představují konec nejistoty, eh, kterou asi vaše oblast měla v minulosti jsou v souladu s rámcovou směrnicí o vodě a ta podpora je přislíbená za určitých podmínek. Za, tam, kde té vody je hodně, tak tam to v podstatě se mm, je Ehm, to přísnější a tam, kde je potřeba více zavlažovat, tak tam ty podmínky eh, jsou mírnější. Takže já si myslím, že tady je možné díky tomu pro členské státy, aby zajistili zavlažování. Poslušaný. Děkuji a prosím pana Šanýho. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane designovaný komisaře, my jsme dnes dopoledne hodně hovořili o tom, jak funguje společná zemědělská politika a možná bychom mohli hovořit i o cílech a záměrech společné zemědělské politiky. Já to chápu tak a určitě nejsem sám, že společná zemědělská politika má především zajistit dostatek kvalitních potraven za rozumnou cenu v Evropě, aby se potraviny dostaly na stůl 500 milionům Evropanů. Skoro 100 milionů čelí riziku podvýživy. Maďarská vláda zavedla 27% daň na potraviny. Víte to? To znamená, že bezpečnost potraven a kvalita potraveny jsou sociálním tématem, zvláště v těchto podmínkách. Využívání sociálních práv. Takže se chci zeptat, jaká opatření přednesete, aby se riziko podvýživy snížilo a aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Jako Bývalý ministr životního prostředí v Hersku jsem byl součástí jednání o změně klimatu a i podvýživa byla součástí tématu na této platformě před dvěma lety, takže já se plně chá- uvědomuji pozadí vámi položené otázky. Při debatě o potravinách se často zapomíná na podvýživu. Po celém světě je ohroženo 870 milionů lidí. Pokud jde o členské státy a daňovou problematiku, tam já nemohu nijak intervenovat, to určitě víte. Je to otázka politických priorit jednotlivých členských států, pokud eh, se rozhodnou zdanit potraveny navíc. mé zemi tomu tak není. Ale já nemohu nijak předvídat, jaké další kroky státy podniknou. Výživa je však téma pro mě velmi důležité. Musíme hovořit i o diversifikaci trhu. Některé trhy budou schopny využít exportních příležitostí, některé státy budou potřebovat pomoci. Pokud jde o politiku zemědělství, pak je zde eh, otázka vícestranných dohod. Já určitě ale budu eh, usilovat o harmonizaci, zjednodušení, snížení administrativní zátěže a posílení spotřebitelských práv. Začínáme jedenácté kolo jediným Řečníkem je pan Kalinovský, máte slovo. Děkuji. Zazněla dnes řada otázek na téma ruského embarga a zazněla i řada otázek, pokud jde o nerovné podmínky, pokud jde o nerovné platby. Co biopaliva? První generace biopaliv v Evropské unii. Na to se chce zeptat. Má, má to vést ke zvýšení příležitostí, pracovní příležitostí, ke zvýšení příjmů a ke snížení emisí CO2. Ale problematika biopaliv má více problémů. Jsou zde biopaliva přicházející z třetí zemí. Před dvěma lety komise přišla s návrhem snížení limitu o 50 co si myslíte o využití eh, pozemků, zemědělských pozemků pro, pro pěstování biopaliv. A co si myslíte také o riziku dovozu biopaliv z dalších zemí? Já myslím, že debata o biopalivech se za posledních deset let hodně změnila, protože původně byli všichni nadšení před deseti lety do biopaliv. Já si pamatuju jako poslanec, byli zde lobbysté z, v, ve straně zelených a tohle všechno se změnilo. Když došlo k tomu, že jsme si uvědomili, že to poškozuje produkci potravin, musíme dosáhnout tady určité vyváženosti mezi produkcí potravin a biopaliv. Biopaliva jsou alternativním řešením. Můžeme Eh, spustit velmi dobré iniciativy, pokud jde o obnovitelné zdroje a zapracovat to i do debaty o změně klimatu, což se děje. Pokud nebudeme diverzifikovat do těchto oblastí, tak nebudeme schopni zajistit dostatečnou energetickou bezpečnost, kterou v Evropské unii, kromě bezpečnosti potravin, chceme zajistit. A jak říkal pan Juncker, ne, není to práce jednoho místo předsedy komise, Pan Katéna to má na starosti, ale ještě i slovenský komisař, protože jde i o problematiku energetiky. Energetika a potraviny. Je to průřezové téma, horizontální debata o tom, jak dosáhnout cílů bezpečnosti potravin. Rozhodně však je to úzce na záležitost eh, bezpečnosti.